což je posouzení pozměňovacích návrhů eh, k zastoupení pracujících na úrovni vedení v podniků v Evropě a slovo dostává zpravodaj Enrico Gaspar. Prosím, kolego. Grazie, signor Presidente. Vorrei ringraziare i colleghi. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval kolegům za to, že předložili 60 velice zajímavých pozměňovacích návrhů a to určitě přispěje k posílení a vylepčení návrhu stanoviska, které jsem představil. Já bych rád připomněl kolegům, že ten návrh stanoviska má jako právní základ články 143 o smlouvě o fungování Evropské unie a kromě toho se také snaží nebo jedná se tedy o právní stanovisko, takže já doufám, že si zaslouží konsenzus v určitých eh, návrzích eh, tam mohou být maličké odlišnosti, ale myslím si, že v těch hlavních líních se víceméně eh, setkáváme a že jakékoliv rozdíly překonáme. Nyní se tedy snažíme v maximální možné míře harmonizovat stávající legislativu v 18 státech, které ji již uplatňují. To znamená tedy pardon, v 28 členských státech, abychom eh, i do nich, do všech rozšířili ty minimální pravidla, aniž bychom chtěli nějak zasahovat do autonomie eh, členských států, protože otázka subsidiarity tu si přejeme vždy respektovat. Já bych chtěl všem kolegům již předem poděkovat a myslím si, že ta dnešní rozprava i jak to vyplynulo z těch eh, setkání se stínovými zpravodají a na příštím zasedání 10. května, že se nám tedy podaří do té doby, do toho 10. května, již vytvořit eh, kompromisní návrh a já doufám, že se nám podaří dosáhnout konsenzu. Já vám děkuji, pane předsedo, a ještě jednou děkuji kolegům, kteří přispěli k této práci. Mr. Buda? Mnohokrát děkuji, pan Buda. Já děkuji zpravodaji za prezentaci a také za to, že spolupracoval se stínovými zpravodaji. Tento text si klade za cíl zajistit, pokud to vnitrostátní právo dovoluje, aby byli pracovníci zastoupeni ve správních radách. Takže potom členské státy rozhodnou, jestli mají hlasovací práva nebo ne. Samozřejmě při dodržení zásady subsidiarity, jak už bylo řečeno, a také při dodržení hodnoty soukromého kapitálu v porovnání s tím, jak to vypadá ve společnosti, přičemž podniky sami rozhodují, jak bude vypadat jejich vnitřní uspořádání. Rád bych upozornil na pár věcí. Za prvé, pokud je o pozměňovací návrh 20, A já myslím, že pracovní výboru, pracovníci výboru by se měli zamyslet nad tím, jestli, přičemž tady se eh, navrhuje, aby byl návrh směrnice stažen, jestli to vůbec odpovídá našim legislativním pravidlům. Protože my tady něco navrhujeme komisi. Tento dokument nesouvisí se zbytkem textu. Nicméně, když toto necháme stranou, jsem si jistý, že najdeme tu správnou rovnováhu, aby mohly členské státy vytvořit právní rámec pro zastoupení pracovníků. A zahájíme další debatu o tom, co to vlastně znamená. A tady bych se chtěl zeptat těch, kdo o tom něco vidí. Jaká je nejlepší struktura pro pracovníky, nebo mm, co je lepší slovo, pracovníci nebo zaměstnanci? Protože když mluvíme o zaměstnancích, mluvíme o pracovní smlouvě, která byla uzavřena. A potom řešíme otázku práce na černém trhu. Nicméně uvidíme, jaké jsou ty nejlepší možnosti. Děkuji, paní Regner. Děkuji. Jenom velmi stručně k tomu, co jsme tady probírali. Je to téma, které probíráme už dva roky, takže už bylo víceméně všechno řečeno. A teď je třeba, abychom konečně dospěli k nějakému rozhodnutí. Já si myslím, že bychom měli této příležitosti využít a možná, že by pan zpravodaj měl sám tedy promluvit panem Paskval o tom, jak si věci stojí a jak pokračovat dál. A kromě toho jsem chtěla říct, že si velice vážím práce kolegy Kaspara a omezím se jen na to, abych upozornila na některé jednotlivosti, například právo být vyslyšen a vzděláván, to je základní lidské právo a nemůžeme tedy jej pouštět ze zřetele, protože to patří vlastně k Evropské ústavě. A e, smyslem tohoto stanoviska by mělo naopak být e, tady přijít s návrhem, jak ještě zlepšit uplatnění těchto práv praxi. A pokud jde o takzvaný sdílený souhlas, tady bychom měli vzít v úvahu, jak, o jak velký podnik jde, protože si myslím, že v praxi to může být užitečný inf, eh, inst, eh, nástroj, který nám umožní rozlišovat mezi různými velikostmi podniků od těch největších až po ty nejmenší a který nabízí velmi zajímavé možnosti. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Už nevidím žádné další žádosti o slovo. Chce se k tomu pan Gazbara vyjádřit? chci ještě jednou poděkovat kolegům. Jak už jsem říkal na úvod, myslím, že těch 60 pozměňovacích návrhů představuje významný příspěvek. Pokusíme se to teď všechno co nejrychleji projít optimálním způsobem s přihlédnutím k různým právním záležitostem samozřejmě. Budeme k tomu přistupovat důkladně a citlivě. A také k jednotlivým návrhům od komise. Ještě jednou děkuji. Dobře, mnohokrát děkuji. To byl tady bod číslo 9 a teď přejdeme k bodu číslo 10, což je posouzení pozměňovacích návrhů k provádění úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením se zvláštním zřetelem. A vidím, že tady nemáme zpravodajku paní Hautalu. Let's wait for... Počkáme chvilku, než dostaneme informaci, jak je na tom paní Hautala. Eh, eh, Dobře, takže zpravodajka nebude brzy k dispozici, takže já navrhuji, že si uděláme přestávku a to do 16.10. Do 16.10. Potom si vezmeme tento bod 10 a potom budeme pokračovat se slyšením nebo slyšením s komisařem Hillem. Ano? Souhlasíte? Dobře, takže do 16.10. Děkuji.